Uh, Vážení kolegové, Zahájíme dnešní zasedání. Nejprve vás budu informovat o koordinátorech. Jejich zasedání proběhlo včera. Pak teprve budeme hlasovat. Coordinators Koordinátoři včera diskutovali o několika sdělení Evropské komise. Následně padla rozhodnutí o sdělení komise o programu Marco Polo, o výsledcích a výhledech. Rozhodnutí je takové, že pozveme komisi, aby nám tady představila toto sdělení někdy v budoucnu na našem některém z našich příštích zasedání. Nebudeme v tuto chvíli k tomu zpracovávat zprávu, ale koordinátoři projevili velký zájem o Marco Polo a chceme, aby nám toto sdělení komise na výboru představila. Pokud jde o stanoviska, tak padlo rozhodnutí, že stanovisko ke strukturálním fondům by se mělo vlastně zpracovat formou dopisu předsedy než standardního stanoviska, které zprac- měli zpracovat původně zelení. Je to z toho důvodu, že je tady nedostatek času pro zpracování celé zprávy, takže se rozhodlo, že na místo stanoviska napíšeme dopis předsedy a to znamená, že zelení se dostávají na první místo v tabulce pro budoucí stanoviska. Pokud jde o rámec pro klimatickou a energetickou e, politiku, tak o tom jsme také diskutovali, stejně jako zprávě o občanství za rok 2013 a probrali jsme také zprávu Evropského hospodářského výboru a výboru regionu podle článku 25 smlouvy o fungování Evropské unie. Rozhodli jsme se, že nebudeme zasahovat e, k žádným dalším dokumentům které jsme dostali od Evropského hospodářského a sociálního eh, výboru k směrnici 2933. Potom jsme probrali zprávu o obnovitelných energetických zdrojích a pracovní dokument Komise o posílení prostředí podnikatelů na internetu. A pokud ještě chvilku vydržíte, tak eh, já se tady s dovolením nechám nalít čaj. Also no action on the... Také jsme se rozhodli, že nebudeme nic pracovávat ke, k pracovnímu dokumentu Evropské komise, který se týká uplatňování pravidel Evropské unie ohledně státní pomoci na vnitřním trhu a stejně tak eh, k společné zprávě o členství v Evropské unii a kritéria tohoto členství ve vztahu k Srbsku. Odborná skupina pro cestovní ruch, to je další věc. Tady dostali koordinátoři zprávu pana Fidanca. Rozhodli jsme se přizvat nebo zorganizovat diskuzi u kulatého stolu a to v září a všichni poslanci mají možnost navrhnout prostřednictvím sekretariátu odborníky na diskuzi v rámci tohoto kulatého stolu. Vyzveme vás k tomu následně e-mailem. Pak tady byla žádost zvážit eh, ke kabotáži ústní otázku. My chceme poprosit pana komisaře, aby vystoupil k silniční kabotáži tady u nás na výboru někde budoucnu, pokud jde o rok 2014 a rozpočet na tento rok a pilotní projekty a další pilotní akce, tak zde jsme rozhodli, že schválíme seznam projektů a zasneme, zašleme ho komisi s doporučením, aby zvážili tento seznam ve vztahu k ke stávajícímu seznamu projektu. Pokud jde o komitologii, tak Tady máme dva aktiv přenesené pravomoci navržené a generální ředitel mluví představil eh, dva návrhy k ETS a parkovacím prostorům pro nákladní vozidla. Připadám si to jak na rugbyovém zápasu. Koordinátoři také vzali na vědomí dopis eh, o dvou nových bodech, které půjdou do newsletteru 10. Socialisté se dále zeptali na fúzi eh, řidičských průkazů a řidičských eh, karet podle legislativního návrhu z roku 2006. Pravodajkou je paní Tykau. Rozhodnutí koordinátoru je takové, že paní Tykau představí zprávu a požádá komisi, aby stáhla svůj návrh, protože už je to vlastně zahrnuto v návrhu tachografu. Takže to jsou věci, které probírali koordinátoři na svém včerejším zasedání. Nevím, jestli někdo máte nějaké dotazy, nebo jste všichni spokojeni. Výborně. Takže v takovém případě přejdeme k dalšímu bodu na programu jednání pro dnešní den, což je hlasování. Máte všichni hlasovací kartičky. Vím, že paní Tekau nemá kartičku, nevím, jestli ještě někomu dalšímu z vás chybí. Dobře, takže bude to jenom paní Tykau, kterou musíme započítat. A ta jediná bude tedy hlasovat zvednutím ruky. Teď si provedeme zkušební hlasování. Můžete zkusit zkušebně hlasovat. Everybody voted. Hlasovali jste všichni, máme tady hodně lidovců, nebo tak jako to bývá vždycky, není tomu tak? Dobře, takže končím hlasování. Tak, jak Zatím to vypadá, že všichni se držíte pravidel, všechno je v pořádku. We will start. Můžeme tedy začít. A první bude návrh o e, pozměnění směrnice z roku 2009 16 o státní přístavní inspekci. Já jsem tady sám s pravodajem a budeme odsouhlasovat tento eh, text, který jsme si eh, schválili 10. dubna 2013. Budeme hlasovat elektronicky. Prosím. And Mrs. Tikau is a plus. Paní Tikau hlásí pro. EPP má jeden navíc. Zdálo se mi hned do začátku, že to bylo příliš dobré na úvod. The coordinators should consider whether they, if it Koordinátoři by se o tom měli rozhodnout, možná když k tomu dojde třikrát, tak pozastavíme zasedání. Takže uzavírám hlasování. 37 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel, to znamená přijato. Další. Máme návrh stanoviska. Omlouvám se, ještě hlas paní Tykal, takže 38 hlasů bylo pro. Návrh stanoviska a eh, návrhu na řízení Evropského parlamentu a rady o fluorovaných skleníkových plynech. Spravodajem je pan Paňo, takže se připravte. Začneme čtyřicítkou, kdo je pro, proti, zdrželi se, Ověříme to, to je dobrý začátek, takže čtyřicítka, zahají hlasování. A paní Tyka už má kartičku, jste hlasovali. Uzavírám hlasování. 22 pro, 17 proti, přijato 41. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Návrh 42, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme 46. A myslel jsem, že to jsem byl já, ale nyní zahajuji hlasování 46. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme 47. Asi to bude zase většina, ale zahajuji hlasování. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Přijato. 48. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 49. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. A nyní Návrh 50, 51 a 54. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní 11, 8 a 9. Kdo je proti? Zdrželi se. Prověříme si 11, 8, 9. Zahajuji hlasování. Myslím, že to bylo přijato. Uzavírám hlasování. Zamítnuto, ale těsně. 52 a 53, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 55 paní Wills, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 56. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 16. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Prověříme 16. zahajuji hlasování. Has everybody voted? Jste hlasovali. Uzavírám hlasování. A přijato. 17 kdo je pro? Sedmnáctka, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 60, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 61, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 62, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 63, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 64, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 65, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 66, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 67, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 68, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato 18 padá. A nyní 70. Tady máme technickou poznámku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme si návrh 70, zahají hlasování. Již jste hlasovali, uzavírám hlasování. Zamítnuto Nyní 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Opět prověříme. Pokud by to bylo zase podobně těsně, prověříme. Zahajuji hlasování. Jste hlasovali? Uzavírám hlasování. Přijato. 69. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zdá se, že přijato, ale prověříme, zahají hlasování. Již jste hlasovali, uzavírám hlasování, přijato 72, kde pro, proti, zdrželi se. Opět prověříme, myslím, že to bude stejná většina, ale omlouvám se, VPP e to změnilo, takže přijato. 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromisní návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také prověříme. Myslím si, že to bylo pro... přijato, ale prověříme. Zahajuji hlasování. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Přijato. 84, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 85 odpadá. Nyní 86, kde pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme 86. Zahají hlasování. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Dvacítka Zpravodaj, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 21, zpravodaj, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Můžeme to prověřit, ale byli to liberálové a socialisté pro. Prověříme. 21. Zahají hlasování. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Přijato. 87, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Myslím, že zamítnu to, ale prověříme. Zahajuji hlasování, jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 88, kdo je pro? Proti? Asi začneme znovu. 88, kde je pro, proti, zdrželi se, prověříme to ještě jednou. Jsem rád, že nejsem předsedou výboru pro životní prostředí. Již jste hlasovali? Uzavírám hlasování. Přijato. 89, kdo je pro? Proti zdrželi se, prověříme 89, myslím si, že to bylo přijato. Již jste hlasovali, uzavírám hlasování. Opravdu těsně a zamítnuto. 90. Technická poznámka, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme 90. Jste hlasovali? Uzavírám hlasování. Přijato. 91, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 95, pana Taylora, kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. 96, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 97, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Prověříme. 97. Zahají hlasování. Já si myslím, že to bylo přijato. Ale uzavírám hlasování. Ano, přijato. 98, kdo je pro? Proti zdrželi se. Prověříme 98, myslím, že to bylo zamítnuto, ale prověříme. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 99, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto To je neuvěřitelné vzhledem k tomu, že se jedná o stanovisko. Stovka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že zamítnuto. Ověříme si stovku. Už jste hlasovali? Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 101, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, 102, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 103, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 104, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 105, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 106, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 107, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 108, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 109, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto Nyní 111, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 112, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 113, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 22, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 6, kde ta padá, ne, ne, ne, ta platí, takže kdo je pro šestku, proti, zdrželi se přijato, Kompromisní návrh 3, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 24, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní 116, paní Wills, technická poznámka, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 117, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme si 117. Zdá se, že to bylo přijato, ale prověříme. Když jste hlasovali, uzavírám hlasování. Přijato. 120. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 115. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 124. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 125. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 128. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 122. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 118. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme 118. Myslím, že to bylo zamítnuto. Zahajuji hlasování. jste hlasovali, uzavírám hlasování. 22 zamítnuto. 119 kde pro, proti, zdrželi se. Prověříme, myslím, že výsledek bude stejný, ale je to tak těsné. Hlasujeme o 119. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 45 ta padá, protože 118 a 19 byly zamítnuty a nyní 121, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto, 27, kdo je pro? Proti, zdrželi se, prověříme 27. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale zahajuji hlasování, jste hlasovali, uzavírám hlasování. Ano, zamítnuto. 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto zase stejnou většinou. 123, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 126, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 127, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 39 padá, není kompromis 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 31, kde je pro? Proti, zdrželi se přijato. A nyní se dostáváme až k jedničce. Ehm, kdo je pro? Úvodní ustanovení 3. Proti? Takže ještě jednou jednička, kdo je pro? Proti? Prověříme si návrhy 1. Myslím, že to bylo přijato. Uzavírám hlasování. 23 ku 20, takže přijato dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme opět jedničku, zřejmě to bude stejný výsledek. A já se omlouvám, že to pořád prověřujeme, ale ten rozdíl je tak maličký. Vy jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Tady to větší rozdíl přijato. Trojka, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Prověříme stejně tak. Pro jistotu jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní závěrečné hlasování. Díky bohu, už jsme na konci. Zahajuji hlasování. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování a přijato 29 hlasy pro, 12 proti, jeden se zdržel. Blahopřeji panu Paňovi. Nachystáme si nové hlasovací listy a máme tu zprávu pana Danelise, Modrý růst. Takže kompromis jednička, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní dvojka, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní trojka, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní devatenáctka s ústním pozměňovacím návrhem. Má někdo nějakou námitku? Ne, takže s ústním pozměňovacím návrhem kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní čtyřka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 25. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Prověříme 25. Zahají hlasování. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Přijato. 27. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto.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 proti, zdrželi se přijato. Regi 4 jako dodatek první části 35, kde je pro, proti, zdrželi se přijato 36, kde je pro, proti, zdrželi se přijato 37, kde je pro, proti, zdrželi se přijato 40, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 38. Dodatek 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme 38. Prosím, zahajuji hlasování. Již jste hlasovali, uzavírám hlasování. Přijato 41, kdo je pro, Proti? Zdrželi se zamítnuto. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 43. Dodatek 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 46. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 48, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 49, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 50, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 51, dodatek s doplněním několika slov, například prostřednictvím daňových výhod a podobně, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 53 s ústním pozměňovacím návrhem má někdo proti, pokud ne, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 54, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme 55. Zahoji hlasování. Myslím, že přijato. Uvidíme. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 57. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 58, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 59, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 60, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Výbor pro rybolov šestka, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromisní devítka, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 65, kde pro, proti, zdrželi se. Prověříme 65, zahajuji hlasování. Již jste hlasovali, Uzavírám hlasování. Ano, je to přijato 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Regi 11, kromě slov poukazuje na a tak dále. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 72, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 73, to je dodatek 72, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní devítka A, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 75, kdo je pro, proti, přijato. 76, oddělené hlasování, první část, zdůrazňuje potřebu a tak dále, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní druhá část, obhajuje a tak dále. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Regi 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromisní desítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 80. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 81. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato 82, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 83, dodatek, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 84, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme 84, prosím, zahájí hlasování. Zdá se, že vás hlasovalo málo. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pane Groš, přejete si prověřit 83? Takže vracíme se zpět k 83, to byl ten dodatek a prověříme to. Zahajuji hlasování. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Ano, přijato. Kompromisní jedenáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 89, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 90, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromisní 12, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato 93, kde pro, proti, zdrželi se. Myslím, že přijato, ale opět prověříme 93, zahajuji hlasování. Když jste hlasovali, uzavírám hlasování. Přijato kompromisní 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato kompromisní 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní patnáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 16 kompromis, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 108, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme 108, prosím, zahajuji hlasování. Již jste hlasovali, uzavírám hlasování. Přijato. 109, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní 17, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Regi 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato, 112, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 113 ústním pozměňovacím návrhem. Někdo má námitky? Pokud ne, tak s návrhem, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 113 padá, 114, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 115, to ne, to je lingvistická změna, takže výbor pro rybolov jednička, první část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto trojka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato 116, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, Prověříme, myslím, že zamítnu to. Hlasujeme o 116. Již jste hlasovali, uzavírám hlasování, zamítnu to. Regi 7, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 118, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 119, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme 119. Již jste hlasovali, uzavírám hlasování. Zamítnuto. 120, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 122, Padá 121 lingvisticky a nyní eh, sedmička, kde pro, proti, zdrželi se přijato, osmička, kde pro, proti, přijato, rybolov devítka, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1, 2, 3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 124 Tady máme oddělené hlasování. První část bez slov to apply a tak dále. Takže první část bez těchto slov, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. To znamená, předpokládám, že tím pádem ta druhá část odpadá. Ne, musíme o tom hlasovat, dobrá. Dobře, Ano, kde pro? Zdrželi se, přijato. Vůbec mi teď není jasné, co jsme právě odhlasovali, ale dobrá. Mm, my jsme odhlasovali, že to tam vypustíme a teď, že to tam přidáme, no dobrá. E, Regi desítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromisní osmnáctka, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 126, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 127, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 128 oddělené hlasování. První část vyzývá komisi až po mikroorganismy. Nebudu tu vůbec vymýšlet, proč tomu tak je. Kdo je pro ty mikroorganismy? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní druhá část a uplatňovat až po jejich management, kde pro, proti. Takže druhá část ještě jednou, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 129, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 131, kdo je pro? Proti, zdrželi se, myslím, že přijato, ale prověříme si 131, zahajuji hlasování. Jste hlasovali, uzavírám hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, čtyřka, kdo je pro, proti, zdrželi se z, přijato, pětka, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní kompromisní devatenáctka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička, kde pro, proti, zdrželi se, prosím, prověříme sedmičku, zahajuji hlasování. Již jste hlasovali, uzavírám hlasování. A přijato. Osmička, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Devítka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Desítka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Jedenáctka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Dvanáct, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Třináct, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní závěrečné hlasování, zahojí hlasování i s těmi mikroorganismy či bez nich. Již jste hlasovali, uzavírám hlasování. 38 pro, 5 proti, to znamená přijato. Blahopřeji panu Danelisovi. Could we perhaps vote first on the... Mohli bychom nejdříve hlasovat Eh, tu zprávu paní eh, paní Savisarové, eh, protože ona musí odejít. Takže ano, můžeme nejdříve paní Savisarovou, ona skutečně vznáší upěnlivé modlitby. Je to, je to sice žádost o liberálu, což asi nebude příliš pro ní Eh, příjemné, ale budíš. Takže zpráva paní Savisár. So Mrs. Savisar's report. Well, some of them are. It's the last report. The last. Tak je to poslední zpráva, kterou tady máme. Našli? Found it, Robert. <laughs> This the thi- it's the Finnish one, yeah. Okay, are we ready to go? Tak nic, můžeme se do toho pustit. Tak, kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jednička pro? Ne, to odpadá. Víte co? Kdo to, kdo to tady dělal s těmi barevnými pozadími? Takže kompromis dvě, kde je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis tři, kde je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Now it's 18. Nyní osmnáctka, kde je pro? Proti? zdrželi se schváleno. 19. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 20. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 4. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 21. Pro, proti, zdrželi, ne, 21. Musíme prověřit, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 22 odpada, 23 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 4. Pro, proti, drželi se, to prověříme. Takže kompromis 4 zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Tak, nyní sedmička, kdo je pro? Sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno, devítka pro, proti, zdrželi se, Prověříme devítku, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno desítka pro, proti, drželi se, schváleno. Závěrečné hlasování hlasujte prosím elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování a máme 39 pro jeden proti, nikdo se nezdržel, čili schváleno a blahopřejeme paní Savisár. Tak. A teď se dostáváme k pánu Kůnovi. Myslím, že to má necelých 39 stran. Okay. All right, Mr. Coons, are we ready to go? Tak, tam se pana Kuna, můžeme začít. Are we ready to go on Mr. Coon's report, yeah? Okay. Mr. Coons. Takže zpráva pana Kuna a bude to o motorových vozidlech a jejich technických kontrolách. Velmi nekontroverzní téma. Po, ještě, už jenom 20 stran. Takže začínáme 37 a 38. Kdo je pro, abychom tedy zrušili návrh komise? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tak nic. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní devítka. Kdo je pro? Proti? zdrželi se za, eh, schváleno. Desítka pro, proti, zdrželi se schváleno. Jedenáct pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvanáct pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis dvě. Dva, eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3a pro, proti, zdrželi se. To musíme prověřit. 3a zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Přebývá jeden člen EPP. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. Schváleno. Třibe nám odpadá tím pádem. Takže kompromis 4. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní 121 pana Kocha, kdo je pro? pro, proti, zdrželi se schváleno, 122 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 126 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 154, kde je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 155 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 159 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. 159. zahájí hlasování. Ne, ne, ne, pardon, kompromis sedmička jsem chtěl říct, omlouvá se pan předseda. Kompromis sedm eh, hlasování. Hlasovali všichni. Končíme hlasování. Schváleno. 174 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. IMKO 31. Odpadá nebo ne? Odpadá. Takže 175, včetně including examine the feasibility. Ano, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 178 pro, proti, drželi se. To musíme prověřit, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 21. a k tomu 197, eh, kdo je pro, proti, drželi se. <laughs> Dobře, tak to prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 207 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Imko 34 pro, proti, zdrželi se. Musíme prověřit. Zahajuji hlasování IMKO 34. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 209. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se. Musíme prověřit. Končím hlasování schváleno. 22, kdo je pro? 179. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zdrželi se? Ještě jednou 179. Já vím, že je to dlouhé hlasování, ale prosím, soustředte se. Kdo je pro 179? ve proti? Zdrželi se? Schváleno. Dvacet tři nyní. K tomu 212, 213, 214, všechno dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Prověříme tedy závěr hlasování. Je to opravdu složité. Hlasovali všichni, končím hlasování. A je to schváleno. Tak a teď přeskočíme až na 223. A to je na dvě části. První část to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část je, <laughs> je stažena, tak proč tady máme hlasování pro částech? No nic. 181. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Musíme prověřit za hlasování 181. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 225, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto? Dobře. Nyní všechny, všechno k eh, článku 5, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. tak 232, 233, 37 a 22. Ne, tak 232 a 233 pro, proti, zdrželi se. Ah, prověříme, myslím, že to bylo schváleno, nejsem si úplně jistý. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 22, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 238 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 239 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Imko 38 pro, proti, drželi se. Schváleno. 241 s ústní změnou pana Ferbra. Má někdo něco proti ústní změně? Pokud ne, budeme takto hlasovat. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Inko 39 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 243 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Imko 41 pro, proti, a to musíme prověřit. Imko 141 zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. ITRE 24, kdo je pro? proti. E, prověříme i 24 zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Končí hlasování. Zamítnuto. 244, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. 245, ano, kdo je pro, kdo je proti, eh, schváleno, 246 pro, proti, zdrželi se. Vypadá to, že je to přijato, ale prověříme 246 zahájí hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Imko 42 pro, proti, drželi se schváleno. Imko 40 pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 odpadá. Dvěstě čtyřicet devět, Brian, prosím. 249. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 250 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 255. 259. Pardon, 255 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 256 pro, proti, Drželi se. Schváleno. 257 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 261 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 262 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 263 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. ITRE 29 pro proti, zdrželi se schváleno, 268 pro, proti, zdrželi se schváleno, 269 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, 278 pro, proti, zdrželi se Schváleno 277 pro, pro ta nám odpoví, odpadá. 280 pro, proti, drželi se. Schváleno 281 pro, proti, drželi se. Schváleno 282 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, drželi se, schváleno. Yeah, let me just get there. <laughs> Compromise 10. Kompromis 10. Pro, proti, drželi se, schváleno. Nyní čtyři identické, začín, počínaje 35 Kdo je pro? Proti? Drželi se. Schváleno. 306 odpadá, takže 309 pro, proti, drželi se zamítnuto, 310 a 11 nic, takže 316 a i 35, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 314 pro, proti, zdrželi se schváleno, Třista patnáct, to je pro, proti, drželi se schváleno, IMKO 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 318 a 19 identické, takže kdo je pro ně, proti, drželi se. Zamítnuto 320 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 321 pro, proti, drželi se. Schváleno 61 odpadá. 325 pro, proti, drželi se. Schváleno. 326 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 327 pro, proti, drželi se. Schváleno. 328 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 329 a IMKO 62, kdo je pro, proti, drželi se schváleno. 330 a IMKO 63, kdo je pro, proti, drželi se schváleno. 331 a IMKO 64 pro, proti, drželi se. Schváleno 65 IMKO, kdo je pro, proti, drželi se schváleno. 332 odpadá nyní. ...333 a 66 je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 334 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Hurá. 335 Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 336 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. IMKO 67 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 68 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 337, kdo je pro? proti, zdrželi se. Zamítnuto 338 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. To prověříme, prosím, zahajuji hlasování. Tak, hlasovali všichni kompromis 11 o výfucích. Tak, hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Ano, dobře, pro výfuky. 341, tato je doplněk, kdo je pro, proti, zdrželi se. A to ještě prověříme, 341. Nebylo to jasné, nebylo to jasné. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Sváleno. A ještě 345 jako doplně kompromisu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno stejnou většinou. Imko tedy odpadá. 348 pro, proti, zdrželi se schváleno, 349 pro, proti, zdrželi se eh, schváleno, 350 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno, 351 pro, proti, zdrželi se schváleno, 352 pro, proti, zdrželi se schváleno, 322 pro, proti, drželi se. To prověříme 322. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je to schváleno. Imko 70, kdo je pro? Proti, drželi se, zamítnuto. 323 pro, proti, drželi se schváleno, 353 pro, proti, drželi se schváleno, 324 pro, proti, drželi se zamítnuto. Tak, body zdůvodnění. Takže 43 pro, proti, drželi se schváleno, 45 pro, proti, zdrželi se schváleno, 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 47 pro, proti, zdrželi se schváleno, IMKO 2 odpadá, 48 pro, proti, zdrželi se to prověříme. Myslím, že to bylo schváleno, ale prověříme. 48 hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže zamítnuto 2020. 44 pro, proti, drželi se schváleno. 49 pro, proti, drželi se. Zamítnuto IMKO 3 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 50 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 51 pro, proti, zdrželi se. Schváleno Tak, teď se dostáváme 66 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 68, 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno, 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Čtyřka pro, proti, drželi se. Schváleno. Sedmička IMKO pro, proti, drželi se. Schváleno IMKO 8 pro, proti, drželi se. Schváleno 6 a 75 pro, proti, drželi se. Zamítnuto šestka itere pro, proti, drželi se. To prověříme, zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Takže končím hlasování, je to schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se. Schváleno sedmička pro, proti, drželi se schváleno, 78 pro, proti, drželi se schváleno, IMKO 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 85 pro, proti, zdrželi se schváleno, 85 pro, proti, drželi se. Schváleno. 87 pro, proti, drželi se. Pardon, zamítnuto, ano. 89 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se schváleno, IMKO 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A máme 33 hlasy pro, 7 proti, nikdo se nestržel. A nyní eh, legislativní hlasování, legislativní usnesení, kdo je tedy zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. A končím hlasování. 32 pro 6 proti, nikdo se nezdržel, také schváleno. Blahopřejeme panu Kůnovi ke zprávě. Right, we now move on to... A jdeme dál. Dostáváme se ke zprávě paní Sehnalové. How are we doing for time? Okay, let's go. We... Už teď máme trochu spoždění, takže rychle začneme hlasovat o zprávě paní Sehnalové. Paní Grisbeck, prosím, pane předsedo, ještě než začneme hlasovat, chci požádat o stažení svého pozměňovacího návrhu číslo 105. Děkuji. Děkuji vám, paní Grisbeck. Provedeme takže návrh 31, ten je zamít, zamítnout eh, na základě zamítnutí návrhu, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Využiju váš seznam, protože ten můj je vytištěn úplně ne- nečitelně. Teďka návrh 10. Paní zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 4 a 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh číslo, nebo respektive blok 2. To jsou vlastně všechny ty návrhy. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo, myslím, že to bylo zamítnuto, pro jistotu to všem ověříme elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni, končím tedy hlasování. Schváleno a přecházíme k dalšímu bloku 59, 60, 61, 62, 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Opět to raději ověříme elektronicky. Prosím. Everybody voted. Hlasovali jste všichni? Končím tedy hlasování. Tento blok byl rovněž přijat. Není blok 3, 53, 58, 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 66. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo, schváleno. Návrh 14, kdo je, a tady máme oddělené hlasování, první část, tak technické eh, kontroly, to je vlastně jenom ta první část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Nyní kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali jste všichni, končím tedy hlasování. Tento návrh byl přijat. 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní přecházíme k bloku číslo 4. Návrh 77 až 79, ještě 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní kompromis 4, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Dále kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 99, to je lingvistická úprava, takže rovnou stovka, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 101, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, raději to ověříme elektronicky, hlasujeme o návrhu číslo 101. Hlasovali jste všichni, končím tedy hlasování. Tento návrh byl zamítnut. 102, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, Nevím, Nikdo jste nehlasovali, takže mám pocit, že to bylo odmítnuto, ale raději to věříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu číslo 102. Hlasovali jste všichni, končím tedy hlasování a tento návrh byl skutečně zamítnut. Skutečně na vás padá únava, je to zjevné. Teďka 103, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 104, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme elektronicky, hlasujeme o návrhu číslo 104. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování a návrh byl zamítnut. Dále hlasujeme o návrhu 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že i toto budeme muset ověřit elektronicky. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale pro jistotu hlasujeme o návrhu 107. Všichni jste už hlasovali, končím tedy hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh, pardon, kompromisní návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 115, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 116. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Nyní 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 117. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, 118, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 119, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Raději to ověříme elektronicky, můžete hlasovat o návrhu číslo 119. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Tento návrh byl přijat. Nyní 120. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 122, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Raději i toto ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu číslo 122. Pokud jste hlasovali všichni, tak končím hlasování. Tento návrh byl zamítnut. Nyní návrh číslo 121, paní Griesbeck, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 23, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 124, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 125, to je vyškrtnutí, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. 126. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Nyní kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Návrh 135. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? zdržel se někdo schváleno. Návrh 123, pouze první část, protože druhá část nám odpadá. Kdo je pro první část? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Všichni už jste hlasovali, jak vidím, takže končím hlasování a návrh byl zamítnut. A nyní se dostáváme na druhou stránku. 141. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 143. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 144 byla stažena a omlouvám se, tak nikoliv, takže kdo je pro 144, proti, zdržel se někdo, raději to ověříme elektronicky, hlasujeme o návrhu číslo 144. Protože už jste všichni hlasovali, tak tedy končím hlasování a tento návrh byl přijat. 19 hlasy ku 18. Nyní hlasujeme. Příspěvek mimo mikrofon. Tento návrh byl přijat, říká pan předseda. Další byl stažen, takže teďka hlasujeme o 145. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 26, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 14, itre, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 15 a 151, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 149, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 152, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 16, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 153, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. Nyní přílohy. 155, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 156, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 157, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 159, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 160, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 161, to je ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitku proti tomuto návrhu? Nikdo? Dobře, takže kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní jednička, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 36, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 45, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 4. kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme to elektronicky, prosím. Teď už jste všichni hlasovali, jak vidím, takže končím hlasování. Návrh byl schválen. Není 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 50 odpadá. Hlasujeme 47. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 8. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 48. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 9. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 49, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Konečné hlasování. Budeme hlasovat elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Vidím, že už jste všichni hlasovali, takže končím hlasování a tento návrh byl přijat 34 hlasy pro, 5 proti. Takže teď o legislativním usnesení můžete hlasovat, prosím. Všichni jste hlasovali? Dobře. Takže končím hlasování. Přijato 32 hlasy pro, 5 hlasů proti, nikdo se nezdržel, takže gratulujeme paní Sehnalové. A děkuji také všem poslancům, že to vydrželi dneska. Next item on the... Dalším bodem na dnešním programu jednání, k němuž se právě dostáváme s 30-minutovým spožděním, takže jinými slovy ocením, pokud zrychlíte následné projednávání. To je zpráva pana Dantána, máme ho tady. Takže začneme. Those leaving, leave. Those who want a meeting, leave. Then I can get on with the parcel delivery market. Takže eh, poprosím o klid, budeme se věnovat výměně názorů, eh, pokud jde o integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu v Evropské unii. Mr. Dantan, can you plow on regardless and hopefully they will listen to you, but... Pane Dantan, já myslím, že už můžete začít. Doufám, že vás budou kolegové poslouchat, ale mezi tím prosím ostatní, kteří tu nechtějí být, aby odešli. Takže, pane předsedo, vážení kolegové, před desíti lety nákupy na internetu byly výjimkou, ale v dnešní domě toto odvětví čím dál více roste. Představuje 25 nově vytvořených pracovních míst v posledních pěti letech. Tato oblast trhu se rozvíjí rychlými kroky na národní úrovni, ale eh, co se týče přeshraničního nákupu, tam jsou problémy. Pouze nějakých 10 spotřebitelů takto nakupuje Ehm, například elektroniku přes hranice. Spotřebitelé často obdrží nějaký výrobek, který přichází z jiné země v rámci EU nebo i z oblasti mimo EU. A všechny tyto podniky, které nabízejí i přeshraničně výrobky, si přejí prosadit i na globálním trhu, nicméně existují to překážky jako například doručování těchto produktů, což je tedy jeden z těch hlavních bodů, problematických bodů, protože pokud dojde k špatnému doručení, k špatné dodávce, tak samozřejmě přicházíme o klienty. Evropský trh není, řekněme, takovým trhem, eh, protože dochází k fragmentaci, máme tu určitou eh, nespolupráci, konkurenční bod poštovních služeb, eh, otevírají se různé další pobočky, které také doručují, takže se jedná o fragmentovaný trh tím pádem, kvalita doručování je poškozená, ceny také nejsou dobré díky tomu konkurenčnímu boji. Ta eh, první část té příčiny Fragmentace postihuje zejména malé a střední podniky, které pak nedokáží být příliš eh, konkurenceschopným. Takže tu pak máme určité filiálky, které se otevírají v zemích dodávky a malé a střední podniky pak přímo i závisejí na těch doručovacích firmách. Pak e, se jedná o přeshraniční doručování mm, produktů, to prochází právě prostřednictvím těch klasických doručovacích poštovních služeb. Pouze prostřednictvím těchto kanálů se mohou prodávat přeshraničně eh, nebo doručovat přeshraničně výrobky. Takže si myslíme, že tato oblast toho dopravního trhu by měla být pobízená, na to apelujeme na Evropskou komisi, aby v této věci něco podnikla, aby se vytvořily také určité kontrolní mechanismy. Máme pracovní skupinu pro doručování prostřednictvím poštovních služeb. Musím říci, že evropský spotřebitel nemá volnou volbu, protože vše je do určité míry podmíněno. Uh, A máme tu tedy sdělení o doručování výrobku. Takže je zapotřebí, aby spotřebitelé byli informováni v průběhu celého toho doručovacího procesu, aby bylo možné vysledovat ten daný výrobek. To znamená, že tento postup by měl být informatizován, aby na webových stránkách bylo možné výrobek vysledovat. Já navrhuji, aby ta pracovní skupina vyvinula určitý systém certifikace právě toho procesu doručování a aby toto bylo uznáno na evropské úrovni. Přineslo by to dvojí výhody. Na jedné straně výhody pro podniky, na druhé straně výhody pro spotřebitele, kteří takto budou více Ehm, důvěřovat tomu doručovacímu procesu. Potřebujeme, aby v této oblasti byla vyšší míra konkurence, vyšší míra vysledovatelnosti a aby byly jasně stanoveny odpovědnosti, tedy ze všech stran zúčastněných, jak tedy ty poštovní doručovací služby. A tímto by se tedy sjednotil tento trh na evropské úrovni. Tato oblast trhu, ehm, tady si myslím, že asi ještě předčasné, abychom vytvářeli nějakou závaznou legislativu. V první řadě je třeba revidovat ve střednědobém horizontu revizi o, o, směrnici o poštovních službách. Já tedy um, připravuji určitý text. 5. září bych měla proběhnout první revize návrhu. Spolupracujeme také s výborem IMCO. Děkuji paní Meissner, paní Will. A prozatím nemám další zapsané řečníky, ale prosím, pohovořte stručně. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k těm závěrům, které představil pan Dantan, si myslím, že ta debata může být poměrně pozitivní, protože tu panuje takový všeobecný zájem a všeobecné vnímání. Za socialisty bych chtěla říci, eh, několik věcí. Ta zelená kniha, kterou představila komise na konci loňského roku, zapadá do oblasti elektronického obchodování v Evropě a části také eh, do toho, o čem hovořil pan komisař Barnier již v roce 2011. Toto, tato oblast zaznamenala obrovský růst v poslední době, týká se malých a středních podniků, ale často kon, konfrontována právě s velkými potížemi z důvodu přeshraničního prodeje. Jsou to pro, eh, problémy lingvistického rázu, pak eh, Eh, legislativního rázu, protože nejsou vyřešeny všechny ty smluvní vztahy a závazky a pak právě oblast dodávání. A právě k tomuto tady je celá řada potíží, týká se to totiž rozvoje obchodování, obecných poštovních služeb, otázky jako přeprava a logistika a pak také na to navazující environmentální otázky. Předkládáme tu tedy totiž eh, tímto několik bodů pro reflexy. Co se týče spotřebitelů, tady je nejzásadnější zajistit, aby jakýkoliv druh těchto služeb, eh, například co se týče eh, pracovní doby pro ty dodávky, a příslušné podmínky tak abychom tu uplatňovali podobný postup jako u té revizi o směrnici o poštovních službách, aby tedy tyto dodávky byly umožněny i v izolovaných nebo venkovských oblastech. Pak, co se týče eh, korespondenčního nákupu, tady je zapotřebí objasnit, kdo má jaké zodpovědnosti v tomto procesu. Jsme se tím zabývali ve směrnici o spotřebitelích a je to zapotřebí zejména pro zajištění nezbytné míry důvěry a také proto, abychom podnítili a zajistili zachování malých a středních podniků. Pokud například Amazon může zasílat bez jakýchkoliv problémů eh, své produkty, tak pro malý a střední podnik toto může být problematičtější. Možná takovým nápadem by mohlo být vytvoření takových určitých jednotných kontaktních míst, kde by spotřebitelé dostávali informace, pomáhali by tam řešit problémy, protože eh, předtím jsme tu měli určité monopoly, pošty, nyní jsou tu různí operátoři, eh, funguje to prostřednictvím subkontratací je to více roztříštěno a pak problémem jsou právě i ty přeshraniční prodeje. Co se týče technických hledisek, tady je zapotřebí mít určité evropské normy, zajistit pravidla pro kvalitu a pro vysledovatelnost Další takový důležitý aspekt je ten aspekt sociální, vzhledem k tomu, že tento sektor eh, zaznamenává nejvíce zneužívání eh, pracovních podmínek, eh, panují tam prekérní pracovní podmínky a rozhodně to nepřináší mm, vyšší míru kvality pracovních podmínek. Je třeba se tedy zaměřit i na tuto oblast. Děkuji. Děkuji paní Meissner za liberály. Děkuji, pane předsedo. Tak jen protože musím na jiný výbor a protože bylo řečeno mnohé, budu stručná. Existuje nový trh, nakupuje se na internetu a samozřejmě je třeba dbát na informování spotřebitelů a také na potřeby dalších hráčů, tedy obchodníků, logistiky, dopravců a tak dále. Všechno bylo zmíněno, takže já se opravdu těším na další spolupráci. Děkuji vám. Děkuji, pan Kramer. Prosím, pokud bude možné, stročně máme tu ještě železnice. Uh, Frau Lichtenberger, unsere Schattenbericht. Paní Lichtenbergerová äh, je naší stinovou zpravodajkyní, ale je v jiném výboru, takže já ji zastoupím. Äh, trh je charakterizován tím, že má problémy v přeshraničních zásilkách. A například eh, lukrativní části trhu si za sebe bere DHL a nezajímá se příliš o méně lukrativní eh, o méně lukrativní oblasti a tím je narušována rovnost eh, spotřebitelů. To se prostě takto děje, podobně postižené jsou třeba i ostrovy a podobně. Takže toto je třeba odstranit. Eh, jinak, eh, pokud se týče Eh, výběrových řízení, kde vyhra, vyhrávají ti nejlevnější, tak to souvisí nejenom s daňovými úniky, ale také se sociálním dumpingem. My máme ve všech evropských zemích minimální mzdy, takže eh, tak toto nemůže jít dál. Není možné se přesouvat do daňových rájů a tam maximalizovat zisky tím, že se nebudou platit daně. Třeba Amazon je příkladem, Starbucks taky a s tím musíme něco udělat. A to také v rámci této směrnici. Prostě oni se nemohou dále takto obcházet, snižovat ceny pro spotřebitele, protože neplatí daně. Dále také je tady problematika ochrany klimatu a redukce emisí. To také musíme mít na paměti. A existují jasná řešení. Třeba eh, eh, někde existují poštovní eh, schránky, kde si člověk může kdykoliv balík vyzvednout. Je to také otázka logistiky nových technologií a tak dále. Já myslím, že například informační systémy, že balíček dorazil tam a tam a je možné si ho vyzvednout, ty jsou, ono to skutečně pomáhá. A usnadňuje to život. Čili tímto, tímto eh, směrem se budeme dále ubírat. Pan eh, Zíle. Děkuji, pane předsedo. My si myslíme, že eh, současný trh pro domácnosti, tedy sociální balíku domácností, tady funguje, je to poměrně rychlé, pružné a tak dále. To znamená, že eh, nová a rigorózní eh, regulace by mohla zpomalit růst tohoto trhu a možná také znížit chuť k inovacím. Také si všímáme, že operátoři odpovídají na tlaky ze strany spotřebitelů a nabízejí nová řešení. Komise má spoustu směrnic a dokumentů, které se snaží odstraňovat bariéry elektronického obchodování a růstu. A tady eh, si myslím, že, že ten trh tak, jak vypadá, je pro nás naprosto uspokojivý, ale jsme také ochotní na tom dále pracovat. Děkuji paní Wills. Tak to je všechno, další není, nikdo další se nepřihlásil do debaty s poslanců komise. Ne, takže pan Danten, pane Dantne, mám e, tento další plán postupu. Prezentace návrhu zprávy výboru bude 5. září. E, pozměňovací návrhy do 18. října a hlasování ve výboru 5. listopadu. Čili to je další harmonogram postupu. Ano, dobře, děkuji vám a, a děkuji za rychle vyřízení té zprávy. A nyní se dostáváme k druhé části železničního balíčku číslo 4. Takže kdybyste náhodou mohli někdo zkusit najít naše zpravodaje, pana Alkadrávy a pana Groše, to by nám opravdu pomohlo. Could I ask the, Mrs. Wills, do you know if Mr. Kolicek is coming today or not? Mohu se tady, jestli zde dnes bude pan Kohlíček nebo ne? No, he's not coming. I will... Ne, a já ho zastoupím, on sám tady nebude. Okay, let me go through what I am proposing. The proposal will be... Takže eh, návrh eh, podobný jako včera. 6 minut eh, pro zpravodaje, 4 minuty, minuty pro stínové zpravodaje a další řečníci po dvou minutách. Na konci potom komise. Tak eh, já jsem chtěl eh, začít eh, tématem PSO, ale začneme tématem governance a o otevření trhu domácího trhu osobní dopravy. Šest minut, pane Achadravě. Děkuji, pane předsedo ten eh, balíček může mít eh, obrovské dopady na miliony cestujících, protože tady jde o mnoho, eh, zejména o ty, kteří dojíždějí každodenně do práce. Naším cílem tady musí být to, aby se zvyšoval podíl železniční dopravy, nikoli aby ubýval. Na národní úrovni je třeba, jak už bylo řečeno, aplikovat příslušná opatření, ale nemůžeme se eh, na to omezovat. Eh, my už máme určité zkušenosti s podobnými síťovými záměry a konstatujeme, že to nevždy dopadlo stejně. Já se touto oblastí zabývám eh, 20 let a zatímco někde v některých zemích se eh, rozvíjí konkurence na železnici, v jiných zemích přetrvává monopol. To je samozřejmě dáno ideologicky. Důležité je najít za tou střední cestu a více dbát na kvalitu a konkurenceschopnost a méně na ideologii. V některých zemích jsou eh, pozitivní poznatky a zkušenosti a aby je bylo možno použít, eh, je třeba pracovat s velkou flexibilitou a velkorysými přechodnými obdobími. Dále lze eh, tedy je třeba vzít úvahu to, že rychlé otevření Eh, trhu není možné, poněvadž eh, vše komplikují dlouhodobé zvyky, tradice a, a e, přístup k železnici jakožto e, k úřadu. Takže tam, kde železniční eh, firmy jsou státními eh, podniky, tak tam je třeba hledat eh, různé alternativní možnosti. Třeba v Německu existuje takzvaný open access. A to znamená, že mm, naše právní úprava se postupně rozšiřuje do dalších oblastí. Čili otázka je také, jak potom žít s oblastmi, eh, kde eh, nepracují žádní, eh, řekněme, státní zaměstnanci, tak aby železniční obslužnost byla zajištěna i tam, kde to stát nemůže nařídit. Stát si tedy musí uchovat možnost nařizovat provozovatelům železničních služeb eh, například eh, fungovat na určité trati monopolně. Ovšem celková hospodářská rovnováha musí zůstat zachována. Pokud se týče struktury provozovatelů, je eh, třeba dbát na to, aby se nerozmáhaly dotace nákladů a další typy subvencí. A v zásadních otázkách bychom měli být principiální. Eh, přece jenom ovšem jsou oblasti, kde eh, není možné principy rigorozně vynucovat. je nezbytné mít struktury, které umožní určitou míru flexibility. A co se týče řízení, tady je třeba umožnit také určitou mobilitu, přičemž národní zákonodárce také musí mít možnost do věci zasahovat. Třeba existují menší infrastruktury, jako je S-Bahn v městských oblastech a tady eh, tady je třeba eh, dbát na to, aby eh, provozovatelé zbytečně nezvedali tedy provozovatelé infrastruktury zbytečně nezvedali náklady. Eh, provozovatelům služeb. Eh, dále je třeba dbát na eh, sociální oblast, kde musí zůstat zachovány určité úrovně ochrany a určitě je co zlepšovat také v oblasti práv cestujících. Jinak je tady další téma eh, přeshraniční spolupráce. Tady se očekává budování síti. budování sítí, které je třeba eh, řídit jaksi společně a eh, zde určitě bude nezbytná rozumná spolupráce. Já doufám, že tento balíček může přispět k posílení eh, železničního sektoru. Děkuji, pane předsedo. Záměrem tady toho čtvrtého železničního balíčku je to, abychom doplnili jednotný evropský železniční trh Abychom dosáhli tohoto záměru, je třeba odpovědět na tři, eh, třem skupinám zainteresovaných. V první řadě skupině občanům tím, že vylepšíme poskytované služby, aniž by se zvýšily ceny, pak podnikům prostřednictví systému a pravidel, které zjednoduší postupy a sníží náklady s klienty a pak státu, který přispívá k tomu, aby tedy tato reforma nezatížila veřejné finance. Ta reforma prochází tedy reformou železnic, železničních struktur, které potřebují opravdu efektivní opatření pro to, aby se splnily cíle, které budou také z hospodářského hlediska udržitelné. A já bych chtěl zdůraznit tři záležitosti. V první řadě se to týká otevření trhu. Musíme dosáhnout dohody, co se týče liberalizace národního systému přepravy cestujících, jak co se týče vysokorychlostních vlaků, tak tradičních a, dálkových tratí. To znamená v krátkodobé lhůtě, aby to nepřekročilo rok 2019. Myslím si, že je pozitivní, když se odstraní ty rozdíly mezi národní a mezinárodní přepravou cestujících, ale musíme tu mít určitou doložku o reciprocitě a uh, přechodném období, vzhledem k tomu, že ani vnitrostátní legislativy nejsou úplně homogenní a proto je třeba prodloužit tuto doložku o reciprocitě eh, a rozšířit ji i o třetí země. Pak druhá záležitost, to je eh, hospodářská rovnováha eh, v rámci PSO. Je třeba zaručit také veřejné kontratace u železničních služeb, to je třeba hloubkově projednat vzhledem právě k vnitrostátním specifikům. Třetí oblast řízení um, infrastruktur. Tady máme návrhy komise několik měsíců poté, eh, co se přišlo s návrhem revize a je třeba se zaměřit, jak zajistit právě hospodářskou účinnost. Z toho, co víme prozatím, zatím nechápu, zda tu máme nějaké alternativy. Pokud existují, tak je třeba je opravdu hloubkově proanalyzovat, aby náklady na reformu nakonec nepřipadly na úkor spotřebitelů a uživatelů a aby eh, hodnocení dopadu bylo opravdu kvalitní, tedy ze strany komise. Je třeba ještě revidovat určitá ustanovení v rámci INCAS a je třeba posílit také pravomoci národních regulačních orgánů, zajistit jejich pravomoci, mít tu evropského regulátora, který bude silný, pravomocný a bude činit určitá definitivní rozhodování v případě nějakých vnitrostátních polemik, aby tu byla tedy taková opravdová evropská síť regulátoru. Pak jsou tu další otázky, jako například pronajímání tratí, a určování eh, přechodu, přejezdu. To jsou otázky důležité také pro podniky. Děkuji, pan Tomousev, na dvě minuty. Thank you very much, Mr. President. I speak in... Děkuji. Já mluvím jménem pana De Bakera, který tady dnes nemůže být. Já nejsem pan De Baker, jak vidíte. Eh, nicméně eh, ho tady dnes zastupuji a mám za úkol přednést jeho názor na tuto problematiku. Přečtu to tady, jak mi to dal. Takže předně chce poděkovat panu zpravodaji a chce poděkovat také za diskuzi, která eh, proběhla předtím. Pokud jde o tento čtvrtý železniční balíček, pan Debakar si myslí, že je to velice důležitá záležitost. Domnívám, domnívá se a asi se na tom shodneme všichni, že otevření trhu je skutečně potřeba. Otázka stojí, jakým způsobem, ale myslím, že je zjevné, že otevření trhu přinese pozitiva, bude to výhodné a je to, na, je to logický eh, krok poté, co se vlastně teoreticky už otevřela mezinárodní eh, železniční hm, mezinárodní eh, eh, přeprava cestujících, takže eh, to je velice dobře. Pan Debaker vítá také návrh Evropské komise. Ale jednou věcí je znepokojen, a to je asi to nejdůležitější, co by dnes chtěl zdůraznit. Domnívá se, že členské státy budou v pokušení využít nařízení o PSO k tomu, aby zablokovali přístup nových firm na trh. Já bych eh, i toto eh, velice rád sám zdůraznil k otázce PSO, ale tuto podobnou obavu má i pan Debaker. Myslí si, že některé členské státy by mohly využít této záležitosti pro to, aby zablokovali vstup nových firm na trh. Pokud jde o tu část, která se týká řízení, tak zde se pan Decker domnívá, že plná vertikální separace je nejlepší způsob, jak se vyhnout křížovému eh, subvencování a vytvořit rovné hrací pole pro všechny železniční podniky. Pan Filip de Bakker rovněž chápe, že se jedná o věc, která zatím politicky není proveditelná. Proto podporuje návrh Evropské komise, abychom nastavili jasné podmínky eh, pro eh, tuto oblast. Eh, není jisté, za to zaročí to, že nebude docházet vůbec ke křížovému subvencování. Rozhodně to je ale krok správným směrem, směrem k větší transparentnosti. Takže pan Debakar bude nadále pracovat eh, na tom, aby se věc vyvíjela tímto směrem. Dále eh, mě požádala bych vám řekl také to, že souhlasí s navýšením kompetencí a nezávislosti správců infrastruktury, což není úplně zatím eh, ten případ v některých členských státech Evropské unie. Někde to již platí, Někde se s tím začíná, například na jihu Evropy a pro pana Debakera je to velice důležitá věc, pokud má trh správným způsobem fungovat. Pan Baker se domnívá, že dobrá spolupráce mezi správci eh, infrastruktury a železničními podniky je eh, nezbytná, pokud má železniční trh dobře fungovat. To jsou tedy hlavní body, které chtěl sdělit pan Debaker. A pokud mi dovolíte, pane předsedo, tak ještě doplním něco eh, k tomu, co bych rád dodal sám za sebe abych si nemusel brát slovo znovu. Jak víte, vážení kolegové, tak já jsem požádal o vytvoření evropského regulátora, teď už mluvím tedy skutečně za sebe, nikoliv za pana Debakera, ale jak už jsem říkal před dvěma lety při podobné diskuzi, tak jsem říkal, že pokud chceme naplnit eh, tento cíl otevřeního trhu, tak musíme mít evropského regulátora. To bude mě vše, pane předsedo, děkuji vám. Pan předseda, děkuji, pane Tramozo. Nyní pan Piset eh, na dvě minuty za zelené, prosím. A omlouvám se, paní Duran za zelené na dvě minuty, pardon. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud jde o povinnost veřejné služby, tak zde jsme si všimli, v návrhu Evropské komise je stanoveno, že konkurenceschopnost je základní zásada, která má vést ke stimulaci růstu komise a podobně to vysvětluje i náš pan zpravodaj, se domnívá, že bychom měli rozdělit eh, železniční eh, podniky. Já si myslím, že by to bylo ovšem kontraproduktivní, protože mm, si nemyslím, že to, co chce komise dosáhnout, je možné dosáhnout jenom posílením konkurenceschopnosti a roztříštěním firem prostředí, prostřednictvím různých výběrových řízení. Protože tady nemluvíme jenom o velkých členských státech, v Evropě jsou i malé země a vidíte, že někde dojde k obrovskému roztříštění při výběrových řízeních a následnému roztříštění celého systému, což bude velice škodlivé. Já si myslím, že roztříštěnost integrovaných sítí bude negativní záležitost. Vidíme to už nyní a tak kdybychom chtěli zavést ještě další rozdělení na ještě menší části, tak si myslím, že se celá situace jenom zhorší. Za druhé, pokud jde o sociální dimenzi, tak a nabízení systému přes eh, výběrová řízení, tak eh, to by měl být povinný systém, ale z hlediska sociální dimenze je to volitelné a tady vidím obrovskou nedůslednost. Na jedné straně máte vozový park, který je automaticky zohledňován, ale pokud jde o personál, pracovníky, tak v podstatě můžete dělat cokoliv. Myslím si, že tento model, pokud jde o PSO, ten model, který je nám takto vlastně vnucován všem, je velice nebezpečný, nerespektuje úměrnost, subsidiaritu a specifika některých železničních sítí. Proto si myslím, že celá práce týkající se PSO musí být úplně revidována, abychom zajistili, že ta logika, o kterou jsme stáli, nepovede k ještě dalšímu roztříštění a navýšení nákladů spíše než k nějakým eh, pozitivům. Pokud tady nějaká pozitiva budou, tak budou nepatrná ve srovnání s těmi nevýhodami eh, za ECR pan Vlasák. Já Ja, es īstenībā, tak kung se es īstenībā neesmu. Pardon, tak eh, není to pan Vlasák, ale náhrada. Pan Zíle, děkuji. Já bych se chtěla spíše podívat na ten technický pilíř ehm, a podotkl bych něco k té osobní eh, dopravě. Jednak eh, si myslím, že musíme mít na paměti, že situace v osobní přepravě se různí v jednotlivých státech EU. Jsou státy, kde osobní dopravu se moc nezajímají a bez dalších dotací tyto země v žádném případě mm, mm, nezvládnou eh, organizaci osobní eh, přepravy. Ale jsou tu zajímavé trhy, jako je třeba Benelux, Německo, Francie, ale i jiné státy, kde ta situace, jak říkám, je úplně jiná. Musíme tedy mít na paměti, že regulace PSO může být eh, využita jako prostředek pro omezení přístupu na trh eh, v těch zemích, kde ten trh je velice zajímavý a tady musíme být velice obezřetní. Teď je třeba hovořit také o tom, jak daleko zajít eh, s tou fragmentací, s tím roztříštěním, protože se zdá, že Eh, hlavní slovo by měli mít samotní cestující, tedy ti, kdo využívají železniční přepravy. A pokud je o spoje mezi regiony, městy, v tom by měli mít své slovo. Tady bych jako vzor uvedl švýcarský systém, eh, kde například dopravní síť funguje výborným způsobem mezi všemi velkými městy, jsou tam také dobrá mezinárodní spojení, včetně spojení regionálních. Pokud eh, se chceme přidržet této filozofie, tak si myslím, že bychom dospěli k skutečně kvalitním výsledkům po této nesmírně dlouhé práci. Děkuji. Přeji všem zpravodajům hodně úspěchů v další práci. Paní Wills nyní Děkuji. Vidím, že eh, komise eh, otevírá další kapitolu kom, kompromisní politiky liberalizace. Komisi přitom nejde o zlepšení služeb pro cestující, nejbrž o více zakázek pro soukromé eh, železniční dopravce na úkor státních a navíc se jim tedy odebírá ještě možnost eh, manévrování. U tohoto návrhu komise jde o to, aby recast z 12. prosince, to je ten první eh, balíček, má se tady eh, dále rozvíjet a skutečně je tady další unbundling infrastruktury a provozovatelů služeb, jak máme dále ještě o tom diskutovat, když jsme se už minule nezhodli. Současná bilance liberalizace není žádnou, žádným pozvením k tomu, aby se dále liberalizovalo a aby se v Evropské unii eh, připustil pouze jeden model a to je úplné oddělení infrastruktury od provozovatelů dopravy. Pro nás jako GUNGL bylo vždycky jasné, že železnice to je jedno eh, předivo a nelze ho tržně rozsekávat na kusy pouze demokraticky řízená dopravní politika může garantovat investice do budoucnosti. So, and it's up my... Unternehmen des die Möglichkeit der možnost zaměstnanců a aby eh, překázeli mezi eh, jednotlivými částmi koncernového podniku, je velice důležitá a nyní má být zrušena, protože při úplném oddělení eh, infrastruktury od provozu bude úplně nemožné, aby pracovníci přecházeli mezi jedním odvětvím a druhým a to povede ke ztrátě kvalifikace Navíc bych chtěla říci, eh, připomenout to, co řekl komisař Kalas k této oblasti liberalizace železničních služeb. Eh, pan komisař se nebojí zhoršování pracovních podmínek, nicméně eh, skutečnost, skutečnost v zemích, které liberalizici už provedly, říká něco jiného. Případ Velké Británie je zde zcela nevhodný, poněvadž ten skutečně ukázal, jak může klesat kvalita a zároveň tedy eh, bezpečnost zaměstnanosti. Sociální dumping, mzdový dumping eh, a tak dále. Eh, proti této politice se skutečně stavím se vší vehemencí. Thank you, Mr. Děkuji. Pan Panio na dvě minuty. Děkuji. Tak jak víte, Německý a francouzský postoj se vyplatil. Myslíme, že balíčky nemusíme úplně, v balíčkách nemusíme úplně rozdělovat zprávu infrastruktury od dopravních služeb. My jsme zatím v mezifázi, pokud jde to odpojování, které vnímáme jako konečný eh, cíl. Zdá se, že ehm, tady je potřeba ještě zajistit nezávislé rozhodování ohledně zprávy infrastruktury. Institucionální oddělení bude základním principem, ale nadále mohou existovat i vertikálně integrované struktury Za druhé chci říci, že diskuze o směrnici zatím v radě nezačaly, nicméně parlament, jak víme, už nezačíná celý text posuzovat, takže ten konečný cíl budoucího oddělení mezi zprávou infrastruktury a mezi dopravními službami, mm, to není úplně vhodné. Máme tady určité hospodářské a sociální obavy a také e, dodržení toho slibu nebo závazku veřejné služby, který máme vůči občanům. Takže si myslím, že takovéto oddělení povede k ještě komplikovanějším postupům, k větší rigiditě celého systému a také neschopnosti reagovat, e, využívat synergie a tak podobně takže eh, se nám ty slabiny mohou eh, násobit. Domnívám se tudíž, že v tomto textu je třeba připomenout eh, to, že se jedná o veřejnou službu a jako taková i tady mají státní úřady svou pravomoc. Nyní pan Dvach na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. K governance. Já musím říct, že mě návrh komise zklamal. Já jsem si Hmm, tedy přál, že zde bude otevřené větší spektrum možností. My máme v Evropě různé modely, různé členské země, různé železnice a jsou zde i železnice, které velmi dobře funkcionují, do kterých se hodně hm, investovalo, které vytvářejí dobrá pracovní místa, eh, zákazníci jsou spokojeni. A já si eh, myslím, že tady nechci opakovat to, co v tom eh, tehdejším rekástu bylo řečeno, ale eh, skutečně jsme chtěli takovou legislativu, kde bude žádná diskriminace, kde nebude křížové financování a tak dále. Já myslím, že s tímto, co máme, nelze pracovat a Eh, já opravdu nevím, proč eh, jenom o dva, tři měsíce, možná čtyři měsíce později se zase pouštíme do nové, nové legislativy. Já musím říct, že eh, podle mého názoru ten návrh opravdu není příliš viziáry, vyzrálý a e, pokud se týče e, subsidiarity, tak e, tady služby by měly být více ponechány v rukou členských zemí a já doufám, že tedy více členských zemí se k tomu staví podobně. Já si také myslím, že bychom měli zůstat u současné legislativy to je všechno, děkuji vám. Mrs. Sanalova, two minutes, please. Paní Sehnalová na dvě minutky. Děkuji, pane předsedo. Eh, já si myslím, že eh, máme všichni v podstatě na paměti to, že eh, smyslem našeho snažení by mělo být zejména zajištění kvalitní dopravní obslužnosti na těch regionálních méně lukrativních tratích. A souhlasím s mnoha předřečníky, no, už to tady bylo zmíněno, že jaksi konkurence sama o sobě a umělá fragmentace za každou cenu nám tady toto nezajistí. Já si myslím, že bychom bychom v tom návrhu se měli proto e, zabývat e, opravdu velmi pečlivě definicí závazku veřejné služby. E, za docela problematické tam považuji stanovení limitů pro uzavření té jednotlivé smlouvy eh, a myslím si, že eh, orgány, které mají na starosti zajištění právě dopravní obslužnosti, by měly mít možnost přímého zadání v případě eh, různých kritických situací, kdy opravdu hrozí kolaps, kdy doprava prostě nebude zajištěna. V neposlední řadě jako vyjasnění definice místního orgánu jako takového, takže to jsou mé takové základní připomínky. Děkuji. Děkuji, pan Zoribi, na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. A já bych se rád vyjadřil v té otázce PSO, neřízení o veřejných službách a mám k tomu dvě věci. Pane Zerybe, o tom budeme hovořit, ale k PSO se vrátíme za chvíli. Ano, ale všichni se k tomu již vyjadřují. Ale nyní se e, zmiňujeme o otvírání trhu pro vnitrostátní cestující a i o infrastruktuře. A až skončíme tento bod, tak budeme hovořit o otevírání trhu o přepravě po železnicích a o PSO. Takže hovoříte o zprávě pana Alkadravýho anebo o PSO? mohu se vyjádřit k ovla- eh, ve věci řízení. Ano, ano, můžete, prosím. Děkuji, pane předsedo. Takže eh, k řízení. Chtěl bych říci, že komise tu poskytuje možnost aby se tu nevytvořil úplně oddělený model, spíše vytvořila takovou čínskou zeď, aby se vyhla tomu, aby tento integrovaný model byl nějakým členským státem navržen. A pane předsedo, já si myslím, že je třeba ten postoj komise učinit trochu flexibilnější, nepřistupovat k tomu dogmaticky a umožnit, abychom mohli tento integrovaný model nebo tedy ten fragmentovaný model zvolit ze strany členských států. Takže máme tu tedy dvě možnosti. Buď požádat o členské státy o tedy to oddělení mezi těmi operátory a těmi řídícími struktur, anebo tedy Eh, umožnit nějaký ten finanční tok mezi těmi dvěma entitami. A já nevím, do jaké míry můžeme nějakému státu zakázat, aby se zorganizoval takovým způsobem, který bude považovat za nejvhodnější na základě tedy historie nebo zkušenosti s fungováním železnic na jeho území. Myslím si, že dnes by bylo mylné být proti tomu modelu oddělenému nebo integrovanému. Kromě toho komise eh, přistupuje velice liberálně k celému textu, ale nyní najednou nechce nechat členským státům tu možnost volby, i když ty dvě podmínky budou respektovány, tedy transparentnost těch finančních toků a nezbytná míra nezávislosti, tak nevím, proč by to nemohlo fungovat. A co se týče řízení, doufám, že eh, komise bude konečně flexibilnější a členské státy budou moci respektovat. Pan Kramer. Já se domnívám v rámci této debate. Máme ve všech frakcích nejrůznější pozice. Komise původním návrhu eh, hovoří o transparentnosti finančních eh, toků a jde také o to, eh, co s těmi penězi pak nastane. A já musím říct, eh, že u nás eh, v budování infrastruktury to je velice lukrativní věc. My jsme možná jediná eh, země, kde provozovatele infrastruktury jsou ziskoví a teď otázka je, co se s ním děje dál já nevím, nakupují se investice v zahraničí, anebo jsou to peníze, které se zpátky investují do infrastruktury, abychom neměli eh, neudržovaná nádraží a špatnou kvalitu tratí. Já jsem proto, aby bylo zcela jasně řečeno, že peníze, které si vydělá infrastruktura, aby v té infrastruktuře zastaly. Třeba v Norsku eh, není eh, nic takového. V Norsku je to prostě považováno za základní službu státu a prostě nemůže to být výdělečný podnik. A já musím říct, že více než polovina eh, peněz, které se investují do provozu infrastruktury, de facto Eh, není využívána na dopravu, která je po té eh, na té infrastruktuře se odehrává. Děkuji. Nyní eh, závazek veřejné služby a otevření trhu pro osobní dopravu. Pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Když si tak poslouchám, co říkají kolegové a také to, že my zde máme vlastně balíček železnice, tak eh, skutečně má smysl eh, i ve frakcích tyto dvě zprávy projednávat společně. Ten balíček je opravdu jedním celkem. A to se eh, vztahuje také na včerejší debatu. Jestliže technologie bude dále uzavírat hranice mezi zeměmi a jestliže se nebude zlepšovat infrastruktura, tak celé toto úsilí skončí v rovině teoretické. Když se podívám na návrh komise, musím popravdě říci, že my jsme velkou většinou žádali, abychom se zabývali otázkou otevření trhu a struktury železniční společnosti. Takže prostě musíme říci, že je správné, abychom nenadávali dneska na to, co jsme si včera objednali. Další otázka. Ten balíček je šance. Šance na to, abychom ukázali, že železnice, pokud bude opravdu evropskou, že může eh, generovat růst a má budoucnost. Já mám eh, takový pocit, že tedy mnozí poslanci si nejsou eh, zcela eh, jistí. Mají podporovat eh, spíše železniční zájmy, zájmy bank nebo zájmy cestujících, nevím. Já si myslím, že my musíme dostat jakousi rovnováhu. My nemůžeme připustit, aby liberalizace eh, rušila a ničila kvalitní pracovní místa, ale zase nemůžeme eh, dovolit druhý extrém a to je neefektivní železnice. Čili my tady máme prostě různé meze, různé hranice. Pro mě je v této otázce důležitá rol místní, role místních úřadů. Oni se musí zabývat tedy místní, místní infrastrukturou, ale mít také na paměti globální charakter, e, začlenění do jiných druhů dopravy, do geografických kontextů. Takže toto je třeba e, mít na paměti. Tyto úřady musí také umět e, analyzovat efektivnost a kvalitu. Ano, a máme tady standardy, ale všechny, nejenom technické eh, normy služeb, ale také životní prostředí a sociální záležitosti. To nechceme odbourávat. Další důležitá věc je dělba. Eh, mnozí kolegové, a já se k tím připojuji, eh, jsou pro flexibilitu, ale to, co zde navrhujeme, není dobré ani pro malé, ani pro velké provozovatele je prostě třeba, aby to odpovídalo skutečnosti v jednotlivých zemích. A e, v podstatě je třeba, máme tady určitý prostor, který je daný e, k dispozici a e, prostě to musí být přizpůsobeno realitě. Dále Eh, také pokud eh, ty služby něco stojí, tak eh, je třeba, aby to byly odůvodněné náklady. A já si myslím, že v tomto mají orkány velkou zodpovědnost. Pokud tady ta kvalita není, ta efektivnost není, tak to není správné zacházení s penězi. nevyhovuje to spotřebiteli a není to ani v zájmu daňového poplatníka. Tady musí být rovnováha mezi náklady a přínosy. Takže eh, tady eh, je třeba, aby v tomto duchu byl formulován návrh komise, aby to nebylo dogmatické. A když hovořím o eh, dogmatice, Eh, tak eh, skutečně si myslím, že je tady třeba mít otevřenou diskusi, jak co se týče struktury, tak taky eh, dělení zakázek mezi jednotlivé provozovatele a tak dále. Prostě to je třeba dát dohromady nějak, to je třeba svázat dohromady i tedy s dalšími věcmi. Tady bych chtěl říci, že zde vidím velkou roli pro regulátora a také transparentnost a přeskum toku peněz, eh, to je také důležité. Nezapomeňme ovšem na jednu věc. Nezaměňujeme koordinaci eh, s protekcionismem, který ničí trh. Prostě my tady máme určité struktury a tady dochází k mlžení informací, co já si nepřeji. Čili ten eh, železniční balíček se skutečně stane důležitým, důležitým faktorem růstu a zaměstnanosti a ne tím, co tady eh, často děje. Děkuji pan Liberacký za socialisty na čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedo eh, v duchu, eh, v jakém hovořil pan Groš, to znamená bez eh, ortodoxie a s vědomím eh, společenských a makroekonomických cílů, chci říci, že my si přejeme vytvořit podmínky takové, aby železniční doprava měl větší podíl v celkovém systému kolektivní dopravy cestujících. Dále chceme vytvářet podmínky pro to, aby mohl vznikl unijní železniční systém a spolu s tím národní systémy, regionální a lokální systémy. E, nakonec poslední slovo budou mít cestující. Vyberou si takový druh dopravy, e, které pro ně bude optimálně užitečný. Z tohoto hlediska se stává, že občas eh, to, eh, eh, to jak to propagoval Koperní, který říká, že horší peníze vybírají lepší. Prostě cestující si vybírají to, co je pro ně výhodné. Z tohoto důvodu chceme eh, říci toto. Liberalizace eh, může být prostředkem k tomu, abychom eh, měli větší podíl železniční dopravy, ale privatizace nebo liberalizace nemůže být cílem sám o sobě. Za druhé, systém veřejné dopravy musí být dostupně, dostupný časově, finančně i fyzicky. A to znamená, že je třeba zavádět příslušné normy a standardy sociálního charakteru. To znamená, jakým způsobem poskytovat dotace a podpory. Já myslím, že to si zaslouží debatu. Zda třeba eh, také eh, zda to podporovat ze státního rozpočtu, eh, jako vlakokilometry nebo, nebo pasažérokilometry. Já jsem spíš pro tu druhou variantu. A na základě zkušeností jsme země všude, eh, nebo všechny, eh, všechna výběrová řízení eh, se řídí jednoduše a prostě penězi. Jednoduše tam, kde je, co je levnější, to je prostě lepší, i když se to brzy může ovrátit. Čili my bychom skutečně měli mít objektivní, vhodná právní kritéria výběru. Tak a my zde nyní máme eh, balíček. Máme tady zde závazek veřejné služby. A to je zase úkol pro Evropskou agenturu i pro e, národní mm, agentury. Ty si musí položit otázky, jak dosáhnout lépe udržitelné veřejné eh, dopravy. Bude lepší toho dosáhnout, jestli rozdělíme infrastrukturu od provozovatelů služeb, anebo spíše zachovat nebo nechat holdingy. Dále je tady zásadní otázka, eh, která nám pomůže eh, se získat obraz o tom, jak by měl vypadat vypadat evropský systém eh, dopravy, zejména té železničně. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pan Tremosa. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, opět se tu seskáváme po revizi prvního železničního balíčku. Znovu zahajeme novou diskuzi o čtvrtém balíčku a doufám, že ten přeskum čtvrtého balíčku bude revidován tedy ještě předtím, než nastane implementace. Kolegové, myslím, že se všichni shodneme, že statut quo není možnou volbou. Měli bychom uznat, eh, že za posledních deset let to byly tři železniční balíčky s cílem otevírání národních trhů, aby byly železnice konkurenceschopnější. Nicméně to, co tu máme před námi nyní, je sdílení železničního modelu a že by tady naše přeprava mohla být modelem i pro jiné země, ale k tomu tolik nedochází. Jak jsem již řekl, k té tematice přeskumu nemám nějaké zázračné řešení nechci to vyjadřovat nějakou ideologickou pozici, jsem otevřen jiným názorům, vyslechnout si zástupce odvětví a poučit se z těch stávajících nejlepších praxí. Myslím, že v tomto duchu bychom měli zahájit tuto novou diskuzi. Co se týče toho povinného tendrování a veřejných kontraktů, tak tady nejsem proti a podporuji tuto myšlenku. Uh, pokud eh, to zůstane eh, tak, že tu nebudou tendry, eh, tak by se nezachoval statut quo. Můžeme tedy otevírat trhy, můžeme rozhodnout určitý práh, kde by tedy ty veřejné zakázky byly povinné zvážit tedy náklady pro třeba malé obce. O tom přechodném období ještě předtím, než budou povinné tendry tady nejsou, nejsem zase úplně pro, protože by mohlo dojít ke ztrátě eh, času a ty změny, a eh, rychlost změn na železnicích není úplně největší. Co se týče volného přístupu a PSO, myslím, že se můžeme zaměřit na to, jak se vyhnout tedy nějakým mm, problémům mezi otevíráním trhu a udělování služeb. Jak řekl Filip eh, Baker, myslím, že je třeba zabránit tomu, že by ty argumentace o volném trhu mohly využívat členské státy v rámci neřízení PSO, aby zablokovali vstupu na trh novým operátorům. Co se týče sociálních norem, tady je třeba zajistit minimální úroveň pro všechny, ale je třeba si uvědomit, že eh, nemůžeme některé některé stavy zachovat tak, jak jsou. Ano, tedy budeme respektovat kolektivní dohody, ale také říkám ano minimálním službám, například v případě e, stávek, jak už zaznělo při revizi před dvěma lety. A v neposlední řadě e, já jsem zpravodajem v rámci e, výboru Ekon, máme tam zprávu i z komise a je třeba dávat pozor na státní podpory, zachování transparentnosti je klíčové v rámci PSO. Děkuji Tremosa a pan Zeríby za zelené. Děkuji, pane předsedo. Co se týče tohoto čtvrtého železničního balíčku, tady komise si klade za cíl vytvořit otevřený železniční prostor všechny zprávy, by tedy měli brát v potaz i tento záměr. Nicméně myslím si, že musíme být opatrní, co se týče způsobu, jak přistupovat k tomu otevírání trhu. A ohledně zprávy PSO tady jsou dvě záležitosti, které považuji za zásadní a měly by být brány v potaz. V první řadě je to tedy ten rozměr, který udělá, udělíme respektování příslušného orgánu, který je pověřen přepravou na daném území. Myslím, že dnes takovému orgánu nemůžeme vnucovat nějakou volbu. On sám by se měl rozhodnout, zda to projde veřejnou volbou veřejnou soutěží anebo nějakou volbou na trhu na základě toho, pokud tu tedy bude určitá spokojenost s tou poskytovanou službou, pokud budou spokojení uživatelé, tak nevidím, proč bychom měli nějak spochybnit tu možnost, tu volbu toho příslušného pověřeného orgánu, pokud tedy výsledky jsou pozitivní. Na druhou stranu, tady beru v potaz příklad Francie, díky nařízení stávajícímu platnému tomu nařízení PSO, tak je možné, aby nějaký podnik prostřednictvím veřejné zakázky eh, mohl eh, do určité míry napadnout eh, toho určitého historicky užívaného operátora, to v minulosti nebylo možné. To znamená, otevírá se tu ta nová možnost a to je velice důležité. Ale aby nám Evropa vnucovala, aby tam byla veřejná zakázka, pokud tedy ten příslušný orgán je spokojen s tou volbou, tak to si myslím, že bychom zacházeli eh, za nebo docházeli do přílišného vměšování. A pak eh, ta sociální oblast, ta tam eh, není příliš zastoupena v návrhu této zprávy. A myslím si, že je třeba právě toto doplnit a ještě revidovat. Otevírat trh neznamená liberalizovat trh, neznamená to eh, zhoršovat pracovní podmínky, rozhodně na to nenahlížejme nějak dogmaticky. Myslím, že automaticky otevíráním trhu to nebude lepší lepší poskytování služeb. My si přejeme, aby byli uživatelé spokojeni, abychom měli bezpečné vlaky, které budou dodržovat zní řády, budou fungovat informace, budou poskytovány informace, budou uplatňovány správné tarify, prostě dobré podmínky obecně. Toto vše za respektování sociálních podmínek, ty ale v návrhu komise příliš zastoupeny nejsou. Takže musíme zapracovat na těchto dvou zásadních aspektech mm, v rámci zprávy PSO svoboda těm příslušným orgánům, co se týče rozhodování a za druhé ten sociální rozměr, který je tam třeba doplnit, protože v opačném případě to otevřeme dogmatům a nezajistíme vzlepšování služeb a e, do nabídky přepravy a může se zhoršit ten sociální rozměr v některých e, členských státech. Čím více železničních služeb e, budeme mít, tím bude lepší poskytování služeb, to ano, ale nepřistupovat k tomu dogmaticky, být flexibilní, Děkuji, pan Zíle. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl omluvit, protože jsem to popletl. Já už jsem vlastně zareagoval i na zprávu pana Groše. Já jsem měl poznámku o, o řízení pana Vlasáka. Nepřečetl jsem to a už na to není čas. Já se omlouvám, změnil jste pořadí, ale tímto vám ušetřím čas. Děkuji a oceňuji to, Roberte. Děkuji, paní Wills. Vielen Dank, die PS... Děkuji. Nařízení eh, PSO eh, bylo eh, třikrát změněno na základě tří různých návrhů komise a od roku 2009 je v účinnosti v Německu to máme v podobě novelizovaného zákona platného od začátku letošního roku. Ovšem, než eh, ještě toto nařízení eh, má být uvedeno v život, už se má opět revidovat. Myslím si, že ten návrh je pochybný a já jsem proti navrhovaným změnám. Komise navrhuje buď to dodatečné požadavky většinou byrokratické, a nebo omezování manevrovacího prostoru příslušných orgánů jednotlivých států. Cílem je především to, aby, aby se eh, povinně eh, začaly uplatňovat eh, veřejné zakázky formou formou výběrových řízení, přičemž přímé udělání zakázek bude možné pouze do roku 2022. A práh zakázek, které eh, mohou být přímo zadány, eh, je stanoven tak, že eh, zákaz, tady udělení této zakázky je možné, pokud její udělování nebude dražší než samotná hodnota zakázky. Kolegové už poukázali na Lisabonskou smlouvu N26, kde je svoboda výběru u organizací eh, poskytující veřejné služby a toto musí zůstat zachováno. Jinak by byl dále omezován manevrovací prostor místních a regionálních orgánů a to znamená, že kvalita bezpečí eh, a pokrytí těchto služeb eh, by mohly být ohroženy. Eh, také samozřejmě je problém v tom, že se upřednostňuje to nejlevnější před tím nejlepším a dalším logickým následkem je sociální dumping. Děkuji vám. Děkuji, mám tady další seznam řečníků. Každému dám pouze dvě minuty, skutečně přísně to budu měřit. Durant, Mr. So, uh, Mr. two Pane al dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že tady dochází k lehkému zmatení, protože ty dvě zprávy, které probíráme, jsou hodně úzce e, provázané, ale já v podstatě souhlasím s tím obecným přístupem. Pokud jde konkrétně o tuto zprávu, které se věnujeme nyní, tak e, k té bych rád uvedl několik poznámek. Dvě věci, které se týkají větší flexibility. Já jsem o tom mluvil už dříve, protože situace v jednotlivých členských státech se liší a my musíme zajistit, aby legislativa nikomu neškodila, zejména pokud jde o ustanovení, která by vedla k roztříštěnosti při výběrových řízeních malých zemích by to mohl být problém, proto žádáme větší flexibilitu. Dále, co se týče toho neustálého volání po nabídkových řízeních, Tak já tady vidím eh, několik eh, možností. To jsou dvě velice důležité otázky a je to v souladu s tím, co jsem již eh, tvrdil ohledně těch překážek přístupu nebo volnému přístupu a otevírání trhu. Musíme být koherentní. Pan Bach na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že nevyžiju ty dvě minuty. Já už jsem už eh, dříve řekl eh, eh, své k subsidiaritě a také kolega Serby řekl, že národní orgány potřebují mít možnost spolurozhodování. Já si myslím, že už nyní je možné vypsat výběrové řízení a ne ve všech členských zemích se to eh, používá, což pravděpodobně také souvisí s tím, eh, jak je teritoriálně uspořádaná síť a možná se jim dobrým fungováním, eh, s tím jsou všichni spokojeni. Já si myslím, že rozbíjení takovýchto sítí nemá smysl a určitě to nespůsobuje nic než zbytečné náklady. Přičemž my musíme dbát na peníze členadních poplatníků, čili opravdu nerozbíjet funkční stávající sítě z ideologických důvodů. To jsem jenom chtěl říct. Co se týče eh, sociálních eh, podmínek, eh, no tak jako vždy komise si soustředuje na konkurenci a konkurenceschopnost, přičemž eh, ty sociální záležitosti nechává na bedrech členských zemí s tím, že to spadá do jejich kompetence. Myslím si, že tady chybí koherentnost a také tady nevidíme návrhy, eh, které by platily v železničním sektoru všude v Evropě. Děkuji pan Panio na dvě minutky. Pane předsedo, eh, vážení kolegové, já si myslím, že pokud jde o ten čtvrtý železniční balíček, že se jedná o směrnici, která je politicky senzitivní pro nás, je tedy velice důležité, abychom v diskuzích byli slyšet. Když se podíváme na současné fungování celého systému, navazuji na to, eh, co tady zaznělo předtím. Vidíme, že vlaky eh, nejezdí přesně podle jízdního řádu, cestující nejsou se současným systémem spokojeni. A najednou by se tedy díky otevření trhu eh, mělo vše zlepšit. Já si myslím, že je potřeba k tomu přistoupit především inovativně. V prvním návrhu Evropské kam- Evropské komise se píše, že je třeba zavést od roku 2019 eh, volnou hospodářskou soutěž, ale já nevím, jestli je to politicky vyvážené rozhodnutí, protože se dokážu představit, eh, že to může mít jakožto liberalizace veřejných služeb negativní dopad a my jsme toho byli prozatím svědky v jiných oblastech v posledních letech v několika členských státech pro nás je důležité, abychom měli možnost reagovat, aby nedošlo k tomu, že volná hospodářská soutěž povede ke zhoršení kvality, že povede k sociálnímu dumpingu a že bude mít také negativní dopad na bezpečnost. Vezměte si případ Británie v posledních letech. Byly tam určité negativní eh, reakce, ale na druhou stranu to vnímám jako eh, Eh, určitý eh, příklad eh, možného vývoje. Efektivita není úplně nejlepší, stejně jako ceny, přesto dochází k dotování. Myslím si, že ta situace je skutečně problematická. A jakožto koordinátor za SAD Mm, a stejně vlastně o tom hovořil i pan Groš, musíme nějakým způsobem hlavně nastavit, nastavit právnou rovnováhu. K tomu chci předložit některé návrhy. Nyní pan Biset na dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Michael Kramer, můj kolega, už před okaz, okamžikem umožnil paní Durant, aby mluvila před ním o řízení, což byla chyba. Já jsem stínový zpravodaj za naši frakci a e, chci, abych se mohl také vyjádřit k tomuto tématu, takže využiji toho svého času tomu, abych řekl, že Evropská komise vydala svůj návrh v okamžiku, kdy ta revize ještě nebyla hotová a už v tu chvíli vydala čtvrtý železniční balíček. Během těch několika málo měsíců jsme měli možnost hovořit s různými subjekty i tady v rámci výboru parlamentu s našimi kolegy. Mluvili jsme se zprávci už, eh, infrastruktury, uživateli Eh, organizátory dopravních eh, služeb a pokud jde o eh, ten text, Evropské komise, tak ITRE tady uvádí, že by chtěli nechat na členských státech, aby si vybrali dva organizační modely, ale v zásadě to je taková falešná volba, protože ten oddělený model, který je tedy tou jednou možností a vertikálně integrovaný model je druhou možností, ale v podstatě to není opravdová volba, protože když se na to podíváte podrobně, tak eh, vidíte, že ten rozdíl mezi no, respektive eh, ta čínská zeď, jak tady zaznělo mezi těmi dvěma alternativami, je tak velká, že v podstatě nevidíte, jaké rozdíly tyto dva modely mají. K dispozici už jsou určité vědecké studie, posouzení dopadů, které nechalo provést kterou, které provedla Evropská eh, komise a já sám jsem si osobně vyhledal eh, různé údaje týkající se dopadu oddělení na hospodářskou soutěž a některé ty země eh, o kterých já jsem se dočetl, nejsou zahrnuty v posouzení dopadu, což může změnit celý výsledek. Pokud jde o dopravu, tak se nezohledňuje nákladní doprava v tom vertikálním oddělení. A myslím, že to opět eh, vlastně eh, pokřivuje ty výsledky. Analýza dopadu ukazuje v tuto chvíli, že náklady na oddělení. Pan předseda přerušuje řečníka. Eh, vy jste překročil, mm, pane kolego, svou řečnickou dobu. Pane Pisete, skutečně já rozděluji dobu. Já jsem ten, kdo to dělá, ne vy. Vy jste dostali na skupinu čtyři minuty, vaše skupina se vyjádřila v délce čtyř minut. Vy jste měl dvě minuty, takže ty jste vyčerpal a nyní paní Durant na dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jenom velice stručně, pokud jde o strukturu a řízení, tak my jsme se vyjadřovali již dříve kriticky, protože tento model je velice radikální, dokonce radikálnější než britský model a i Britové dnes hodnotí svůj model jako radikální. Myslím, že třeba se vyhnout tomu, že bychom všude v Evropě zaváděli stejný model, protože členské státy se hodně liší, takže navrhuji, eh, že je potřeba provést pečlivě především tu odbornou technickou práci, věnovat se otázkám bezpečnosti a tak dále ale zároveň musíme umožnit včasnou revizi legislativního návrhu a komise by měla na základě našich poznámek pozměnit svůj text tím, že musí mít na paměti subsidiaritu, provedené posouzení dopadu, které musí být ještě rozšířeno a být hloubkovější. Jsou tu totiž velké rozdíly mezi velkými státy, malými státy, státy uprostřed, na okraji a tak podobně. Je potřeba nezapomenout také na aspekt eh, řízení. Navíc si myslím, že bychom všichni, včetně komise, měli mít dispozici dostatek času pro dobrou práci. Nyní pan Kramer. Ahoj. Podle mých zkušeností mohu říci, že jsem proti monopolům a je mi jedno, jestli jsou soukromé nebo státní. Eh, prostě monopoly jsou neovlivnitelné. My také máme zkušenosti s soutěží, s konkurencí, máme pozitivní i negativní zkušenosti pozitivní, když jsme otevřeli dopravu zboží, některé země si otevřely sítě a tam najednou eh, vznikl růst o 30 Ve Francii, eh, kde, kde to zůstalo, zůstalo uzavřené, je růst minus 27 eh, náklady se převážejí po silnici, je to ekologicky špatně, sociálně špatně a tak dále. Například v Německu Eh, jsme chtěli eh, uzavřít jednu trať, poněvadž eh, tam prostě byl malý provoz, tak se prostě dala, dala jednoduše a prostě do veřejné soutěže a nyní z těch 500 lidí, kteří se tam přepravili každý den jejich 23 tisíc, čili musí být prostě možné, aby třeba v malém městě byl, eh, já nevím, malé, malé městečko, 12 linií, eh, linek eh, autobusu. Prostě tady musí být možné u takovýchto hm, specifických projektů to vypsat jak evropsky, tak také přímo přidělit. Něco, Něco jiného je ovšem třeba v Paříži, kdy je jeden dopravní podnik dostává zakázky přidělené přímo a s nadbytečnými penězi si podniká, já nevím, v Soluni nebo eh, někde jinde. Zrovna tak eh, hamburské eh, metro, ti mají tolik peněz, že investují prostě spekulativně jinam. To prostě nejde. Jestliže podnik dostane zakázku přidělenou přímo, tak tam musí být zákaz pro eh, další podnikání a to i pro ceřinné a přidružené společnosti. Děkuji. Děkuji a nyní nařízení, kterým se eh, ruší nařízení 1192 to nám tady uvede paní Vilsová za pana Kohlíčka. Pokud to bude stručné, budu vám velmi, velmi vděčný. Bohužel Jaromír Kohlíček zde dnes nemůže být a já tedy promluvím za něj. Komise navrhuje, aby nařízení 1192 z roku 96 o společných eh, společných nařízeních eh, v rámci eh, pro železnice, aby byly tedy v rámci čtvrtého balíčku zrušeny. Eh, jde o to, abychom jednotili, respektive jsou tady různé výplaty, jako jsou například předčasné renty, předčasné důchody pro železničáře, nebo eh, eh, platby eh, na úrovňové přechody a tak dále. Je to staré nařízení, které ještě se datuje z doby národních státních monopolů. Došlo k několikrému přizpůsobení naposledy v roce 2007. Od roku 2007 ovšem toto nařízení využili pouze čtyři státy a komise se domnívá, že toto nařízení již neodpovídá současné právní situaci a působí diskriminačně. To je jistě pravda. V EU 27 je přes tisíc podniků, které jsou licencovány, ale pouze 36 z nich v rámci tohoto nařízení mohou využívat státní subvencí, což je nepřípustná diskriminace. Spravodaj si myslí, že za současných podmínek by bylo zrušení příliš uspěchané a navrhuje místo toho, aby parlament na vyzval komisi, aby se v roce 2017 zabývala formou zprávy o posouzení uplatňování této směrnice a zároveň při zrušení těchto subvencí, aby musely eh, být vyplaceny přiměřené kompenzace. Zároveň tedy eh, eh, říká, že je třeba tuto Eh, směrnici buď to přizpůsobit, nebo později, později zrušit. Zatím na, vyzýváme komisi, aby Evropská komise eh, co dva eh, roky mm, poskytovala přehledovou zprávu o situaci. Návrh eh, stanovit eh, rok 2017 jako cílový je, myslím, správný a de facto eh, nastalo by to dva roky po realizaci po realizaci ve všech členských zemích budou podány pozměňovací návrhy. Ano, děkuji. Nevím, jestli pan Ferber k tomu chce něco říct. Pan Paňo, chcete se k tomu vyjádřit? Ano, jen velice stručně. Toto nařízení z roku 69 vlastně klade povinnost členským státům zasílat příspěvek na reformy na důchody veřejných zaměstnanců. Musíme ale zvážit dopad na to, na celý důchodový systém. Komise poukazuje, že toto eh, by mohlo mít pouze malý dopad, co se týče splátek a odvodů na důchody, ale je třeba zhodnotit dopady na národní úrovni ze strany členských států. To nyní probíhá ve Francii. Předběžně s tím nejsou problémy, nicméně měli bychom dohlížet na to, aby se to v každém členském státě řáděně prověřilo. Pane Tremose, přejete si také toto okomentovat? Ne? takže pan Zeriby za zelené, prosím. Ano, jen velice stručně, eh, pane předsedo. Následně po tom, co řekl kolega Paňo, eh, v tuto chvíli nemáme žádné námitky aby členské státy se nacházely všechny na stejné úrovni a uplatňovala se stejná pravidla pro všechny. Podle mého názoru to nebude představovat nějaký problém a asi rychle dosáhneme koncenzu. Děkuji komise, paní Jäger. Máte k dispozici 10 minut a to mi dá ještě příležitost, abych předal slovo zpravodaji. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Za komisi bych chtěla v první řadě poděkovat panu Grošovi za to, že nám všem připomněl, že komise byla přizvána v průběhu jednání o té revizi e, že jsme tedy předložili návrh na otevírání e, domácích trhů a posílili nezávislost e, řízení infrastruktur. Komise často kritizována za to, že nepřichází s nějakou prací, nyní jsme ale byli eh, velice včasní, což eh, myslím potěší i naše nadřízení, že v lednu 2013 měsíc po vypršení lhuty jsme něco předložili. Nikdo neříkal, že to bude jednoduché, co se týče otvírání domácích trhů již od roku 94, kdy jsme tu měli tedy evropský eh, železniční trh takže ta výzva byla oprávněná. Já se pokusím zareagovat na některé tady ty vyjádřené obavy a v první řadě již nyní bych se chtěla omluvit, pokud něco opomenu. K tomu, co řekl pan Zíle, dotazoval se, jak to bude tedy eh, s přáním našich občanů. Chci vám říci, že studie Eurobarometru prokázaly, že občané si přejí otevírání trhu a vyšší eh, kvalitu služeb pan Bach. Otvírání trhu jako takové není dostačující vzhledem k tomu, že dvě třetiny železničních služeb jsou pokryty PSO, proto to musí jít ruku v ruce s povinným tendrováním na veřejné služby a je třeba revidovat nařízení PSO. Pan eh, Zibery, vám chci říci, že otevírání trhu není nekontrolovanou liberalizací poskytování služeb. Komise navrhla podrobná pravidla, kterými se bude řídit ten proces otevírání trhu, ale my bychom, dámy a pánové, chtěli zabránit takovému vypichování problému. Pokud eh, tu budeme mít ty nejvíce profitabilní linky, tam se vypíšou veřejné zakázky. Takže máme tedy opravdu podrobná pravidla a je třeba plnit tedy i ty testy takzvané ekonomické rovnováhy. Tyto testy e, budou, nebo jejich provádění bude připadat na členské státy. Tímto reaguji i na pana Kadraviho, který e, právě zmiňoval tu otázku e, ekonomické rovnováhy. Tady další otázka, co se týče tedy postupu eh, v těch veřejných zakázkách a pravidel. Máme tu celou řadu výjimek eh, u toho přímého udělování, je třeba plnit kritéria a ta kritéria samozřejmě musí být objektivní panu Bachovi a definici PSO. Tady bych chtěla jasně říci, že definice bude i nadále v zodpovědnosti příslušných orgánů. Je to v rámci subsidiarity, nicméně by to měla být minimální pravidla, která zajistí, že tedy to rozhodnutí v rámci PSO, zejména co se týče geografického rozměru PSO, se bude zakládat na objektivních a transparentních kritériích. Pak, co se týče těch Prahu, tady naprosto respektujeme subsidiaritu a ještě bych chtěla říci, že ty dva Prahy minimálně eh, tisíc kilometrů maximálně tři tak eh, to pak bude povinnost pro ty menší členské státy rozdělovat tyto eh, dráhy. Rozhodně tomu tak nebude, bude tu panovat flexibilita, i co se týče tedy i relativních rozměrů těch 3 PSO. Pak eh, obavy, že nebude otevírání trhu bez tedy i rovnoměrných pravidel pro oblast sociální. My za komisi tady navrhujeme nic povinného a to proto, že struktura toho železničního sektoru a charakteristika pracovního trhu v železnicích hodně závisí eh, na stavu členských států, že je zapotřebí uplatňovat principy subsidiarity a právě připadá národním a regionálním orgánům, aby zvažovali tu potřebu a uplatňování nějakých ochranných opatření pro zaměstnance. Pak paní Durán a panu Liberackému ohledně ohledně vozového parku. Tady si myslíme, že otevírání trhu nebude účinné, pokud neodstraníme ty technické eh, bariéry, co se týče přístupu eh, k vhodnému vozovému parku. Nechceme, aby toto bylo diskriminační, je to opravdu nezbytné pro opravdu konkurenceschopné postupy v rámci eh, nabídkového řízení. A co se týče otevírání se k tomu unbundlingu. Tady eh, si myslíme, že ty železniční podniky zajistí nediskriminační přístup k infrastrukturám, eh, to znamená, bude to povinnost eh, pro to nezávislé řízení a ještě zopakuji, co řekl místo předseda Kalas pokud poskytnete kontrolu dálnicím pouze jedné společnosti, tak asi vás nepřekvapí, jak to dopadne s konkurencí. O tom pak by nikdo eh, nehovořil, ale když hovoříme o nezávislosti, znamená to, že vše bude fungovat efektivně, nediskriminačně, že se zajistí operační i finanční nezávislost, transparentnost, v opačném případě by to byly střety zájmu. To znamená, žádáte na posílení nezávislosti a komise na to reaguje tak, že dojde k institucionálnímu oddělení, aby to eh, nebyly diskriminace, co se týče přístupu. Pokud si ale um, členské státy přejí zachovat takovéto struktury, tak by se vybudovala určitá čínská e, zeď a zabránila by nezávislost, e, nezávislosti tomuto řízení. E, pan Bach, vy tu voláte po vyšší míře regulace nebo silném regulátorovi, to ale není vše. Potřebujeme také nezávislé uh, Eh, manažery těch infrastruktur, protože v opačném případě by to muselo procházet prostřednictvím velice nákladných eh, regulačních postupů či soudních řízení, jak jsme zaznamenali v minulosti. Pak také ta otázka toho oddělování, unbundlingu, já se pokusím eh, také na toto zareagovat, jaké jsou náklady toho oddělování. Eh, hovoří se tu o nějakých 6 miliardách. Já vím, odkud toto vzešlo. Rozhodně to není odůvodněná částka. Proč by to mělo být tak nákladné oddělit eh, ty infrastrukturní řízení vždyť v podstatě organizačně již to oddělení došlo takže si myslíme, že to není odůvodněné. Ale zase eh, k té argumentaci o čínské zdi není přijatelné, aby ehm, částky daňových poplatníků byly ehm, používány na základě eh, nějakého ujednání eh, těch Um, operátorů těch eh, nebo vlastníků infrastruktur. Takže tady v tom bych mohla prověřovat, eh, pokračovat. Máme tady ty nejrůznější doložky, ale pane předsedo, zbývá mi už jenom jedna minuta. Co se eh, týče ještě normalizace účtu. normalizace účetnictví železničních firm. To bylo přijato v době, kdy neexistoval jednotný železniční trh, eh, uplatňovalo se pravidlo monopolu, teď ale je situace už jiná. A na závěr chci ještě říci, že včera eh, jsme eh, přijali specifická doporučení pro jednotlivé země a tam si vyčtete mnoho informací také z oblasti železnic, to znamená, že železniční balíček je velice důležitý pro růst, pro budoucnost, pro pracovní místa v Evropské unii a věříme, tedy, eh, že eh, s velkým potěšením budeme všichni dohromady pracovat na brzkém a rychlém přijetí toho balíčku. Máte pravdu, všechno jste to stihla a já vám za to Děkuji, takže naše zpravodajové teď dostanou slovo jenom dvě minutky, každý z nich opravdu velice rychle, pan Alkudraj nejprve. Om te beginnen natuurlijk no de collega's willen danken voor hun inbreng. Eh, Děkuji, eh, chci vám poděkovat za vaše příspěvky. Eh, mm, určitě je všechny vezmu v úvahu. Stínoví zpravodajové se mohou těšit na osobní schůzky se mnou. K tomu, co řekla komise, tak já samozřejmě rozumím tomu, že komise chce bránit svůj návrh, ale chtěl bych poukázat na eh, Eh, rozložení eh, názorů, jestliže tady někdo chce říkat, že eh, liberalizace je výborná, tak prostě nevždycky se povede. Pro nás je důležité, abychom dosáhli svého cíle a tím je efektivní služby, s nimiž budou spokojeni cestující. Čili jde o rovnováhu. Na jedné straně potřebujeme flexibilitu, potřebujeme tady určité hospodářské pobídky v systému, ale nesmíme s nimi zacházet příliš daleko. To by potom vedlo ke zhoršení nabídky služeb, zhoršení sociální situace a tak dále. No, já myslím, že budeme mít ještě dost příležitostí ve další diskusi, takže děkuji. Pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat kolegům. A jak je dobrou tradicí, také budu usilovat o eh, jednání s kolegy, kteří chtějí přispět. směrem komisi bych eh, eh, řekl, že je sice správné připomenout nám, co jsme žádali, ale eh, možná by bylo dobré, že my jsme chtěli také větší flexibilitu. A co se týče otevřenosti komise, ať se týče počet kontraktů, lhůt a podobně, tak to by skutečně mělo se řídit kritériem efektivnosti. Další věc, která je pro mě důležitá pevně věřím, když, že pokud eh, napříč frakcemi shromaždíme síly, které mají tedy skutečně eh, pozitivní Eh, pozitivní cíl eh, vylepšit eh, železnice, pak se stane z železnic takový evropský Airbus na kolejích. Pokud ne, tak to bude zmarněná obrovská šance. Já si myslím, že to je ta výzva. A podle toho budu také přistupovat k pozměňovacím návrhům. A já bych eh, taky řekl, že důležité je v tomto, eh, že je hlavně důležité přesvědčit radu, aby opustila ty hranice národního smýšlení a zaměřila se na eh, evropskost a evropskou, evropský přínos. Ano, děkuji. Já e, e, vím, že e, pan Oliček tady není, paní Vesová by nám to skutečně byla eh, schopna se zmarizovat. Já bych chtěl všem poděkovat eh, a jenom eh, na závěr řeknu, děkuji vám za toto a připomínám, že příští zasedání je Brusel pondělí 17. června 15 hodin. A děkuji tlumočníkům za dva dny eh, velice dlouhých a technických proslovů. Děkuji vám.